Buonasera a tutti. Cominciamo la riunione. Zahajuji odpolední schůzi. Celá krátce, než dá slovo panu Kaldejrovi, tak chci sdělit všem, co jsme dnes, na čem jsme se dnes dohodli na schůzi koordinátorů. Budete to mít ve svých podkladech, ale krátce bych to zde zmínil. Budu hovořit eh, zejména také eh, tedy o tom, o otázce jmenování nových členů účetního dvora, dále o jmenování paní Kresle která se bude věnovat zprávuje o, o dohodě s Lichtin, Lichtensteinském a dále dohodám o usnadněném celním režimu. A pak jsme se dohodli, že pan Liberácky bude jmenován zpravodajem pro legislativní programové plánování. Co se týče diplomatické služby, zde jsme jmenovali paní Gresle, to jmenování jsme potvrdili a chceme ještě počkat na poukazy z komise, zejména na těch balíček čtyř návrhů, abychom přesně věděli, kdo se bude o co starat. A také čelkáme také na informace ze strany a pokyny ze strany socialistické frakce. Co se týče jmenování přechodného generálního ředitele Olafu, pana Aileta, tak o této otázce jsme velice podrobně diskutovali. Rovněž jsme podrobně diskutovali o tom, že je třeba, aby komise se věnovala otázce vypsání nového místa generálního ředitele Olafu. Budeme tedy mít ještě další diskuzi, která se bude věnovat tohoto tématu, jakožto koordinátorové. Pak jsme se schválili na program delegace do Řecka, která se bude konat od 27. do 29. dubna. A pak jsme se zabývali tím, co musíme poslat panu Dafomi, a totiž naše odhady, které se týkají slyšení komisařů. my jsme se soustředili na určité konkrétní poznámky, které k tomu padly. Na příští schůzi koordinátorů musí všechny frakce oznámit studie pro rok 2010. Některé frakce to již učinily. Je taky třeba oznámit slyšení a způsob, jakým má, mají být slyšeni členové, noví členové účetního dvora a také pro delegace rozpočtového výboru pro období 2009-2010. A dále zde máme ještě otázku slyšení, která se týkají výzkumu. Sekretariát přednedávnen zaslal e-mail. Nevím, zda jste to vši, všichni četli. Od 18 do 18.30 budeme dnes pokračovat ve schůzi koordinátorů, kterou jsme měli dopoledne, tak abychom se mohli již dohodnout na konkrétních věcech. Tedy naši schůzi výboru budeme mít o půl hodiny kratší a proto vás již nyní prosím o stručnost. Nyní bych zde chtěl přivítat panu předsedu Caldeiru Budeme se tedy věnovat bodu 19 na pořadu jednání, to je pracovní program Evropského účetního dvora za rok 2010. Pane předsedo, vážení členové eh, výboru, vážení poslanci, dámy a pánové, jsem eh, velice potěšen tím, že vám mám možnost dnes předložit pracovní program Evropského účetního dvora na rok 2010. Doufám, že text je, máte k dispozici. Um, my jsme si pochopitelně eh, vědomi prostředí, ve kterém v současné době pracujeme. Eh, v Evropské unii i nadále eh, pochopitelně jsme svědky dalšího dopadu ekonomické a finanční krize a stojí před námi skutečně významné úkoly spojené s ekonomickou zprávou a řízení. V zásadě jde o to, abychom dosáhli lepších výsledků při menších zdrojích. V současné době eh, procházíme obdobím obnovy, máme nový parlament, novou smlouvu a také novou komisi. Tento vývoj eh, nám dává celou řadu příležitostí pro zlepšení finančního řízení Evropské unie. Mezi eh, opatření, která plánujeme, patří revize finančního nařízení, dále potom revize rozpočtu a také zahájíme přípravu na finanční rámec, který začíná v roce 2014. Rok 2010 je také obdobím obnovy pro náš účetní dvůr, protože budeme eh, přijímat nová, eh, eh, nový jednací řád a budeme také mezi sebou vítat nové členy. Jde nám o to, abychom poskytli pomoc všem hlavním aktérům, kteří jsou zodpovědní za řízení a dohled nad fondy Evropské unie. Ehm, vycházíme z, ze strategie pro období 2009 až 2012, což je ta strategie, kterou jsem předložil tomuto výboru v loňském roce. Tato strategie i nadále zůstává relevantní. Strategickými úkoly soudu je maximalizovat dopad, eh, který vyplývá z auditu a také zvýšit efektivitu při maximálním využití zdrojů. V tomto programu se také hovoří o tom, že hodláme vydat celou řadu zpráv během roku 2010 a že také připravujeme nové audity. Soud pravidelně reviduje své priority auditu, tak abychom mohli využít co nejlepším způsobem a co nejefektivněji své zdroje. Jak vyplývá z našeho pracovního programu, hovoříme zde o celé řadě věcí, které je potřeba realizovat v období 2009 až 2012 a hovoříme tady také více konkrétně o prioritách na rok 2010. Jsou to věci, které souvisejí s růstem a novými pracovními příležitostmi, klimatickými změnami, udržitelnou Evropou, Evropou jako globálním partnerem a lepší regulací. Um, portfolio úkolů, které souvisejí s audity, představuje určitou základnu pro vypracování výročních zpráv, zvláštních zpráv a stanovisek. Dámy a pánové, eh, hodně času a úsilí eh, věnujeme také vypracování výročních zpráv, které eh, se zabývají implementací rozpočtu Evropské unie a evropskými rozvojovými fondy. To souvisí pochopitelně také s DASem Eh, zabýváme se otázkou spolehlivosti účtů eh, předkládaných v rámci Evropské unie, zabýváme se otázkou zákonnosti a správnosti transakcí. V loňském roce došlo ke snížení celkové úrovně eh, těch nesrovnalých plateb nebo plateb, které jsou zatíženy nějakou chybou. Přesto však úroveň chyb je i nadále vysoká. Práce spojená s audity za rok 2009, eh, tak jako o tom hovoří výroční zpráva za rok 2009, eh, byla také základem pro plánování našich auditů ve finančním roce 2010. Výroční zpráva za rok 2009 vychází ze struktury, která byla poprvé použita ve zprávě za rok 2007. Tato struktura nám dává základ pro srovnání mezi jednotlivými roky a v rámci jednotlivých skupin politik. Přesto však účetní dvůr si uvědomuje, že stále ještě je obrovský prostor pro další zlepšení a pro zvýšení efektivity naší práce. Chtěli bychom také zlepšit konsistenci Eh, svých výročních zpráv. V loňském roce jsem oznámil, že jsme eh, vytvořili jakýsi think tank neboli jakési centrum pro eh, úvahy o tom, jak dále bychom mohli pokračovat se svými finančními audity evropského rozpočtu, včetně konkrétních hodnocení toho, jak jsou věci prováděny. Toto centrum očekává, že práci dokončí v roce 2010. Kromě toho soud má v úmyslu vydat dalších 40 zvláštních výročních zpráv, které se zabývají prací jednotlivých agentur, výkonných agentur, společných podniků a dalších orgánů. To nám dává příležitost eh, jak zlepšit finanční řízení, což pochopitelně bude vyžadovat také adekvátní dohled ze strany komise. Co se týče těch eh, ročních finančních auditů, účetní eh, dvůr má v současné době k dispozici ve svém rozpočtu na to, aby provedl také <coughs> celou řadu vybraných auditů, které potom se stanou předmětem zvláštních zpráv. Zabýváme se otázkami příjmu, za, za výdajů, Eh, také sledujeme, co se stalo v období od posledního auditu. Eh, snažíme se nějakým způsobem také zohlednit politické i veřejné zájmy. Co se týče konkrétního pracovního programu na rok 2010, ty konkrétní priority jsou tedy více leté výdaje, eh, včetně korekcí a těch zpětných inkas, dále potom inovace a vnitřní trh, eh, lidský kapitál, udržitelná energie a strategie komise, jejímž cílem je zjednodušit regulační rámec jak pro podnikatele, tak pro občany. Účetní dvůr má v úmyslu vydat 20 zvláštních zpráv v průběhu letošního roku. Zatím eh, v tomto roce jsme již vydali čtyři zprávy. Eh, jedna se týkala odborného eh, školení a rekvalifikace pro ženy, za druhé potom předvstupní pomoci pro Turecko, evropské pomoci, kterou poskytujeme prostřednictvím organizací OSN a dále potom Eh, podpora eh, v rámci rozvojové pomoci pro regionální eh, hospodářskou integraci ve východní a západní Africe. Během zbývajících měsíců letošního roku účetní dvůr hodlá publikovat dalších 16 zpráv, které se budou všechny vztahovat k těm klíčovým prioritám, ať už je to společná zemědělská politika, infrastruktura pro další výzkum Leonardo da Vinci, tedy program Leonardo da Vinci Dále chceme zlepšit také systém hodnocení ehm, dopadu. Ehm, jako součást své letošní práce bych chtěl soud také Eh, zahájit práci eh, související s úkoly, která, eh, které hodláme realizovat v roce 2011. To se například týká řízení lidského kapitálu nebo opatření. Jejím cílem je snížit nadměrné, nadměrný lov ryb. Um, Chtěli bychom také v období 2009 až 2012 zlepšit kvalitu našich zvláštních zpráv. Jsem velice rád, že mohu konstatovat, že počet těchto zpráv se zvyšuje. V roce 2018 jsme jich měli 12, v roce 2009 18. Přesto však účetní dvůr uznává, že i zde bychom mohli, se, eh, je, mohli bychom ještě zlepšit včasnost poskytování těchto zpráv jedna ze základních změn eh, našeho nového jednacího řádu je vytvoření jakýchsi komor, které mají racionalizovat eh, všechny ty rozhodovací procedury, které souvisejí s naší prací. Jde nám také o to využít všech doporučení, jejichž cílem je zlepšit kvalitu řízení eh, celého systému auditu, a to ještě v letošním roce. Kromě toho bychom chtěli také zavést nové mezinárodní standardy. Ehm, kromě toho, že eh, vydáváme tyto zprávy, eh, budeme také vydávat stanoviska, která se stávají potom základem pro veřejnou diskusi nebo pro dialog mezi jednotlivými institucemi Evropské unie. V roce 2009 jsme provedli revizi našich výročních a zvláštních zpráv, tak abychom nové komisi předložili informace o tom, jaké a jaká jsou hlavní rizika, jaké jsou hlavní úkoly související s dalším zlepšením finančního eh, řízení rozpočtu Evropské unie. Eh, Toto je také obsahem našeho stanoviska z ledna 2010, eh, o které bude hovořit pan Boniči. Jsem velice rád, že pan předseda Barroso, když hovořil v parlamentu, eh, zopakoval některá klíčová eh, témata, když řekl, cituji, měli, nová komise by se měla soustředit na zlepšení kvality Eh, našich výdajů, eh, tak abychom měli zajištěnou přidanou hodnotu a dostatečnou efektivitu. Eh, také vím, že komisař Šemeta včera ve vašem výboru hovořil o tom, jak je důležité se věnovat právě otázce kvality výdajů Evropské unie v rámci té to diskuse o udělení absolutoria. Pane předsedo, vážení členové výboru, eh, eh, vzhledem k tomu, že množství veřejných fondů eh, je v současné době omezenější, je o to důležitější, aby se zlepšila kvalita našich způsobů, jak vydáváme tyto fondy. To je úkol pro všechny naše instituce. Lisabonská smlouva posílila úlohu parlamentu při dohledu nad rozpočtem a opět zopakovala, eh, jak důležitá je úloha a mandát našeho eh, ústředního dvora jako nezávislé externí instituce provádějící audit eh, v rámci Evropské unie. Chtěl bych vás ujistit, že i nadále chceme spolupracovat s vaším výborem v duchu vzájemného respektování, tak abychom eh, na základě toho spolupráce zlepšili finanční řízení a využili všeho, co nám reforma nabízí. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu předsedovi. Hlásí se nyní někdo o slovo? Ano, paní Gresle. Děkuji, paní předsedo, děkuji taky panu předsedovi účetního dvora. Děkuji za skvělý přehled. Musím říct, když to velké množství těch zvláštních práv, to bude jistě velký úkol pro vás, budete s tím mít hodně práce, my rovněž té. Takže je, nevím, zase na to těším, na tady práce, ale rozhodně si vaší práce velice vážíme. Já bych za svou frakci chtěla opravdu počekovat pracovníkům účetního dvora, protože si myslím, že ta práce je opravdu důležitá a pomáhá nám. A nyní bych vás chtěla o něco poprosit. Potřebujeme i nadále spolupráci účetního dvora, Na proto, protože těch problémů je spíše čím dál tím více, než čím dál tím méně. Chtěla bych připomnět několik bodů, kde jsme doposud měli problém s dosavadní metodou prohlášení o věrohodnosti. Měli jsme problém s tím dost dostat dodatečné informace. Proto bych vás chtěla poprosit, abyste nějakým způsobem prověřil, zda by bylo možné nám poskytovat větší množství informací, další informace. Například v oblasti zemědělství, kde jste dali tentokrát zelenou, tak tam jsou takové problémy, že Německo a Francie má kvótu chybovosti 0,1 až 0,3 ale ostatní země mají více než 10 A proto bychom chtěli eh, aby nám dvůr dával lepší informace o problémech členských států. Potřebujeme více informací Potřebujeme, my víme, jaká je nyní právní situace po nové smlouvě, ale poprosila bych vás, abyste tedy ověřil, do jaké míry bychom mohli počítat s vámi, s účetním dvorem, v tom smyslu, že nás budete vyskytovat údaje, protože vaše údaje jsou nezávislé. A jak moc je spoleh na údaje z členských států, to víme. Eh, podívejme se například na Řecko a na údaje, které Řecko poskytovalo. Proto bych vás poprosila, abyste nám poskytovali informace o spolehlivosti údajů, které nám poskytují členské státy. Ukázalo se, že zde je opravdu důležité, abychom byli nedůvěřiví. A další věc, národní prohlášení. A to je taková ústřední věc, o které tady stále diskutujeme. Vy jste eh, vypracovali odpověď sdělení, to jsme vzali na vědomí, ale potřebujeme systém, který by na sebe navazoval a který by byl prospěšný nejen pro nás, ale i pro členské státy. Musíme si tedy rozmyslet a promyslet, jakým způsobem bychom mohli zapojit národní prohlášení do stávajícího systému kontrol. Abychom tedy neměli další vrstvu kontrol dodatečnou, ale abychom v ideálním případě my mohli mít méně kontroly v případě, kdyby národní prohlášení dobře fungovalo. Potřebujeme být tedy něco, co by tvořilo určitý celek a potřebujeme, aby něco takového bylo vypracováno co nejdříve. A proto by mě zajímalo z vaší strany, jak byste si vy představovali, že by takovýto systém mohl vypadat. Říkal jste, že na vás můžeme spoléhat. To je jistě dobré, ale ráda bych se vás zeptala na oblast spolupráce s národními kontrolními úřady. To je samozřejmě citlivá otázka, ale ráda bych opravdu věděla, jak probíhá spolupráce s národními kontrolními úřady, jak intenzivní tato spolupráce je. Je totiž jasné, že pokud dostaneme národní prohlášení, které nebude podrobeno prosicu auditu, tak samozřejmě nebude mít téměř žádnou výpovědní hodnotu. Proto si kladu otázku, zda bychom neměli náš postup změnit základním způsobem. Samozřejmě to nepůjde hned přes noc, ale potřebujeme určité inovativní elementy, protože jinak eh, ta věc s těmi národními prohlášeními asi fungovat nebude. A teď to zpětné získávání neoprávněně vydaných prostředků. To, co říká účetní dvůr, se základně liší od toho, co nám řekla komise. Včera jsme o tom hovořili s komisařem pro regionální politiku a je to opravdu smutná záležitost. Poprosili jsme dvůr, aby společně s komisí vypracovala schéma pro zpětné získávání těchto prostředků. Pro nás by bylo důležité, abyste takovéto schéma prověřili, protože my opravdu potřebujeme spolehlivé údaje na tomto poli. A má otázka je, kdy tedy můžeme počítat s tím, že takovéto spolehlivé údaje dostaneme. Děkuji, říká pan předseda. Pane předsedo účetního dvoru, chcete na to reagovat? Děkuji. Děkuji také za ta vaše uh, laskavá slova týkající se naší práce. Jsme skutečně velice vděční za vaši podporu. Dovolte, abych já řekl čtyři věci eh, jako reakci na vaše připomínky. Snažíme se využívat své zdroje co nejlepším způsobem tak aby to také souvisí s tím vydáváním těch eh, zpráv, eh, tak jak to plánujeme na rok 2010. Možná, eh, že to bude znamenat určité problémy. To souvisí se všemi těmi zprávami, které také vy potom tady posuzujete, ale v každém případě nám jde o to, aby všechny tyto zprávy byly využívány co nejefektivněji. Uvědomujeme si, že také potřebujeme větší dochvilnost Eh, při předkládání těchto zpráv. I tady vám mohu jenom slíbit, že se snažíme opravdu eh, seč můžeme a doufáme, že díky eh, těmto zprávám i vašemu výboru se podaří jít jaksi za hranice toho, co běžně se dozvídáme při diskusích o DASu. Pokud jsem vám rozuměl správně, eh, tak eh, vám jde o to, aby, co se týče těch DASů, abychom my vám poskytovali více informací o konkrétních problémech, tak jak z těchto DASů vyplývají v jednotlivých členských státech. My se teď s kolegy eh, zabýváme touto otázkou, zabýváme se tím, jak bychom mohli přistoupit k tomuto problému, tak abychom skutečně tohoto cíle dosáhli, ale je potřeba si uvědomit, že ten nejlepší způsob, jak můžeme vám, ale nejen vám, celému parlamentu eh, poskytnout, a my se domníváme, že nejlepší způsob je právě formou těch zvláštních zpráv. To souvisí eh, také například s vypořádáváním eh, účtu. Chceme vám dát více informací, než jak je tomu dnes formou těch DASů. Pochopitelně, že ta práce, kterou děláme, a e, naše spolupráce s nejvyššími e, kontrolními úřady v jednotlivých členských e, státech, to je věc, o které jsem nehovořil, protože to považuji za něco, co je, je kontinuální svým charakterem, to je něco, co zkrátka probíhá stále. My pouze se snažíme ehm, eh, nějakým způsobem se dobrat eh, dohody eh, o tom, jakým způsobem bychom měli společně přistupovat nebo na základě nějaké společné Eh, pozice přistupovat k těm eh, DASům. To by znamenalo, že všechny ty vnitrostátní instituce, které by se chtěly připojit k tomuto společnému přístupu eh, na základě svých vlastních iniciativ, na základě svých vlastních programů, aby vždy vycházeli z toho, že skutečně je důležité, abychom všichni používali stejný přístup, abychom měli definovány stejné cíly. To by potom bylo velice důležité, protože tím pádem náš účetní dvůr by mohl vycházet z těchto informací a mohli bychom co nejrelevantnějším způsobem to potom eh, integrovat do výsledků své práce. Um, Dohodli jsme se, že bilaterálně budeme konkrétně pracovat na eh, auditech, hlavně eh, v oblasti zemědělské. Zatím jsme tuto dohodu eh, podepsali se třemi členskými státy, kde písemnou formou máme přesně definované modality, které budeme používat při auditech, což by mohlo být vlastně relevantní i pro eh, DAS. Pochopitelně ta cesta před námi je dlouhá a eh, musíme vždy eh, respektovat výsledky práce nejvyšších kontrolních úřadů. Jsou to úřady, které mají nejrůznější ústavní pravomoce a hlavně zajímají ty vnitrostátní fondy Čili musíme vždycky toto uvažovat, o tom uvažovat v širším eh, kontextu. Eh, proto je potřeba vždy eh, přesně odlišovat ty vnitrostátní DASy, ať už je vypracovává kdokoliv, většinou to ministerstvo financí, Většinou se tedy jedná o audity, ale jsou to audity prováděné těmi vnitrostátními orgány a jsou výsledkem těch vlastně vnitřních nebo vnitrostátních interních eh, systémů auditu. Čili tato národní, eh, tato národní prohlášení mají eh, pochopitelně svá pozitiva, ale je potřeba je vnímat v tom národním kontextu. A pokud eh, se objeví nějaké problémy, já vím, že například eh, se o této věci diskutoval v souvislosti s Velkou eh, Británií, kde také byl proveden interní audit nejvyšším kontrolním úřadem, kde ten nejvyšší kontrolní úřad říká, všechno je v pořádku, ale je zde tady také ustanovení říkající, že je možná, možné zpětné inkaso ze strany komise. Jinými slovy, jestliže máme takovéto ustanovení a přitom se někde říká jinde, že všechno je naprosto v pořádku, tak je potřeba se podívat, jak to vlastně ve skutečnosti je. Ale jak jsem řekl, tyto národní, tato národní prohlášení vypracovávají vnitrostátní orgány, nejvyšší kontrolní úřady, a měly by být vnímány jako jak, jakási vstupní informace pro ty interní audity a možná i e, pro práci na evropské úrovni. Čili tato prohlášení, která e, vypracovávají ty vnitrostátní orgány podle jimi stanovených cílů, tak potom je třeba si uvědomit, že hovoříme o jiné kategorii výsledků, než eh, je tomu v případě, kdy eh, hovoříme o eh, našem účetním dvoru a jeho činnosti. Ale je tady ještě třetí kategorie, a to jsou ty výroční souhrné informace. A otázka je, jaká je přidaná hodnota právě těchto souhrných ehm, informací, které vlastně jsou také si prohlášením o důvěrhodnosti pro komisi. Ehm, v současné době provádíme revizi finančního nařízení a možná, že by bylo skutečně dobré, kdybychom se podívali na to, jaká je skutečná hodnota všech těchto věcí, e, co jsme se z této situace zatím poučili a do jaké míry tedy jsou relevantní tyto výroční souhrné zprávy. Ale je třeba si uvědomit, že představují určitý prvek toho kontrolního systému a proto je třeba to vždycky vnímat v kontextu tohoto rámce. A proto si myslím, že se to týká hlavně komise. Pochopitelně, že účetní dvůr potom může eh, na tom stavět, na těchto informacích, ale správně jste řekla, že bychom neměli přidávat nové a nové vrstvy do těch systémů řízení a kontrol, protože už teď je eh, jasné, že v některých oblastech máme příliš mnoho kontrol a když je těch kontrol příliš, tak to vlastně zabíjí tu vlastní podstatu kontroly. Takže eh, je potřeba mít na paměti vlastní duch eh, a toho, eh, co dělá učení dvůr v této věci a to si myslím, že by mohlo představovat tu přidanou hodnotu. Na závěr, a já si myslím, eh, že to je ten čtvrtý eh, prvek, to je to zpětné inkaso, ale tady je opět naprosto zásadní spolehlivost informací, které máme k dispozici od komise spolehlivosti informací, které získáváme a všech údajů i v této oblasti se snažíme eh, dosáhnout dobrých výsledků, ale nemůžeme pochopitelně zastoupit komisi. Eh, je potřeba mít na paměti, že stále eh, existuje celá řada vrstev této činnosti a ta nová smlouva, podívejme se na ty Eh, nové návrhy, kde eh, se hovoří o tom, že pochopitelně komise má za to zodpovědnost ve spolupráci s členskými státy. To jsou nové podmínky. Otázka je, co to znamená. Chceme od členských států, aby na sebe převzali větší Eh, zodpovědnost, nebo nám jde pouze o technickou stránku této věci. V každém případě bychom si měli klást otázku, jaká je, jaký je faktický dopad eh, této věci, jestli se to nějakým způsobem dostane také do finančního nařízení. A my pochopitelně v, eh, v účetním dvoře v současné době pracujeme na tom, abychom k tomu zaujali stanovisko. Eh, to souvisí jak s těmi národními prohlášeními, otázkami zpětného inkasa a dalšími. Děkuji vám moc krát, omlouvám se za to, že moje odpověď byla trošku dlouhá. A nyní má slovo pan Liberacky. Šance. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane předsedo Kaliro, vyslechl jsem si s velikým zájmem všechno, co jste řekl, také jsem si přečetl eh, program pracovní na rok 2010, který jste nám laskavě dal k dispozici. A dovolíte-li, rád bych pohovořil o tématu udělování absolutoria pro rok 2008. Eh, jsem zpravodajem pro toto téma, jak možná budete vědět. Za prvé bych vám rád řekl, že se mi zdá být velice dobré, že jste nám představil priority, těch pět priorit pro rok 2010. Vůbec je dobré, že jsou priority jako takové. A když se sestavuje seznam priorit, ať se děje, co se děje, je dobré tyto priority mít. Také se mi líbí rozdělení nových produktů. To je ta kapitola, která je nazvaná Nové produkty. To tedy znamená, že máme novou komisi, máme nový parlament a máme také novou nabídku ze strany účetního dvora. A e, když beru toto na vědomí, rád bych se vás zeptal, pane předsedu, následující věc. Když tady hovoříme o udělování absolutoria pro rok 2008, viděli jsme řadu kritických připomínek ze strany komise e, k právě k těm zkoumáním, která dělá účetní dvůr. Mezi nimi je téma samplingu, co znamená sbírání důkazů. E, zdá se nám, že možná by nebylo dobré eh, završit výměnu názorů pouze, protože pro nás by bylo důležité, abychom znali argumenty komise a je potřeba, abychom je znali zde v našem výboru pro kontrolu rozpočtu. Co se týče metodologie mm, důkazů, Možná, že ta metodologie není nejlepší na světě, ale když vezmeme určité časové období, tak vidíme určité výsledky, ale nebo jsme schopni vystupovat alespoň trend, který se zde vyjevuje. Ale rád bych, aby se toto všechno ospravedlnilo především to otevřené riziko. A také bych rád věděl, jak jaká je riziková marže, jaké ze strany komise. To znamená, ve výzkumu, co je třeba jedna, potom tady máme e, například e, fond soudržnosti, tady není velká chybovost, tady není velké rozpětí chyb, tady je to tedy minimální. A v tomto ohledu bych rád viděl, eh, jestli tato, toto rozpětí chyb je tedy eh, ospravedlnitelné či nikoliv. Rád bych věděl, co si o tom všem myslíte vy jaké riziko vidíte, jaké rozpětí chyb je ospravedlnitelné a jaké ne, především za vědomí situace, v níž se nyní nacházíme. A v tomto smyslu bych vám také řekl, že jsme velice líbí, líbí to prohlášení završit v studium těch více letých eh, účtu, aby to vše se dalo eh, dělat eh, v různých členských státech a také se snažit toto všechno rozdělit mezi víceleté výdaji a kvóty, které by se měly vydat, které se vydaly, anebo které se nevydaly v určitém roce. Ve strukturálních fondech a v soudrž, ve fondu soudržnosti nám ve, by nám velice usnadnilo život, kdybychom toto všechno měli. Víme například o těch 14 milionech a my bychom rádi věděli, jak tady bude ta kumulace vypadat. Kromě toho tady máme také, já bych vám rád eh, tlumočil určitou žádost. Možná, že zopakuji něco z toho, co říká paní Gresle. Například, co se týče fondu soudržnosti, je třeba uvědomit si, že v tomto výboru eh, provedeme revizi, eh, tuto dobou revizi, midterm review. A v tomto smilu předseda výboru vyvine určitou iniciativou, my bychom rádi srovnali veškeré tyto údaje. Rád bych znal tedy váš názor na toto téma a děkuji mnohokrát za to, že jste přišel mezi nám. Bylo nám potěšením vyslechnout si vaši přednášku. Děkuji mnohokrát. Nazbíráme tady různé příspěvky a potom dáme prostor na odpověď paní Holmajerová. Pane předsedo, nejprve bych chtěla velice srdečně poděkovat předsedovi účetního dvora. Já jsem nová zde v parlamentu a nesmírně těší, že účetní dvůr podporuje Evropský parlament při snahách o dosažení transparentnosti. E, a co se týče zpráv, které navrhujete, Měla bych ještě zvláštní prozbu a proto jsem se s ní přihlásila. Vyskytl se totiž takový specifický problém a sice, když se, že by bylo zapotřebí bedlivějšího proskoumání, na to už opozornila celá řada kolegů a kolegyň z jiných stran v dotyčném výboru. Jistě se budeme zaobírat také v rozpočtovém výboru s touto otázkou. Týká se to toho takzvaného programu SIS-2. To je program k šengenské úmluvě, který se plánuje asi 8 let a v tomto roce opětovně po startovním pokusu už po 26 hodinách se zase zhroutil, už bylo vydáno přes 80 milionů a úspěch po osmileté práci je de facto nulový. Komise očekává, že dostane zelenou pro další pokračování ehm, na ehm, práci na tomto programu SIS 2, ale to se neslučuje s představami poslanců ehm, protože, eh, a to tlumočím názor z různých politických stran zde v parlamentu, my bychom měli opravdu to přání, aby účetní dvůr evropský proskoumal, jak došlo, jak mohlo dojít k takovému, tu, k takovému to selhání, eh, jak mohlo dojít k nesrovnalostem, jak ve výpisu veřejného řízení, ta vypsání veřejného řízení, tak prostě k tomu toku peněz nebyly na to napojeny jednotlivé členské státy. Teď snad se to má odstranit, tedy už se na tom pracuje 8 let a já jsem slíbila mým kolegyním a kolegům, že tuto prozbu vám dnes přednesu, protože toto je skutečně veliký komplex, který naléhavě vyžaduje zpracování minulosti, eh, zejména teď, když rozpočtový výbor chce zabudovat určité eh, restriktivní opatření do budoucnosti. Doufám, že to není příliš nestydaté. Po té, co již máte sestaven svůj program práce, vám, vás ještě takto krátkodobě požádat o tento problém, ale my jsme o tom mohli hovořit teprve před dvěma hodinami a já jsem tedy převzala od svých kolegů tuto prozbu, kterou vám zde přednáším. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Pokud ní se hlásí o slovo pan Gajer, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Kalidovi, já jsem děčen kolegyně Holmajerové, protože jsem dostal uh, ten úkol, ale ona ho v podstatě za mě splnila mnohem šarbetnějším způsobem, než bych to dokázal já. Opravdu skutečně je to situace, kde na jedné straně jsme krátkodobě s tím konfrontováni, ale na druhé straně to není poprvé, když není to poprvé, co vlastně lidé z praxe poukazují na to a říkají mi, že co se týče těch databází, toho hardwareu, velkoformátového, že tento hard, že prostě komise to jaksi nezvládá s tím hardwarem a počíná si s tím poněkud nešťastně. Tedy situace, ve které se nacházíme, opravdu potřebuje vyjasnění. Potřebujeme si to objasnit. Já si myslím, že nikdo není povolanější, aby to objasnil, než Evropský účetní dvůr. Myslím si, že se opravdu společně snažíme takovéto věci vylepšit a ukázat komisi, kde může co zlepšit. A myslím si, že v tomto jsme jakýmisi přirozenými spojenci. Samozřejmě, že ctíme suverenitu účetního dvora, ale přesto mm, si tak říkám, jakým způsobem bychom mohli spojit naše síly v rámci takových problémů, abychom eh, měli jakousi synergii. Já jsem velice rád, že účetní dvůr byl vždy velice otevřený vůči přáním našeho výboru a vůči problémům, které máme. Jsem za to velice vděčen. Jsem vděčen za práci, kterou učební dvůr odvádí, to říkám ve jménu své frakce. A jsem vděčen tomu, jakým způsobem přistupuje účetní dvůr ke spolupráci s naším výborem, jak tedy odpovídá na naše otázky. A je opravdu velice dobré, že účetní dvůr je ochotní s námi jednat i neformálně že jsme schopni si v rámci neformálních rozhodů, rozhovorů objasnit, jakým způsobem bychom mohli lépe řešit uh, problémy, kterým čelíme. Myslím si, že, to nám, že nám to opravdu velmi usnadňuje práci v tomto výboru. Přišel jsem trochu později, já se mlouvám, ale je to proto, protože jsem měl projev před 50 mladými novináři, kteří přišli z jedné novinářské školy. A já jsem se snažil jim tedy ukázat naší práci a zároveň jsem poukázal právě na důležitou roli účetního dvora protože to opravdu práce, kterou vy odvádíte, je pro nás nesmírně cená. Měl bych takový skromný návrh. Jedná se o to, zda bychom třeba v době, kdy se předkládá výroční zpráva, například v listopadu, zda by bylo možné, abychom na pořad jednání dali bod, v rámci kterého bychom tak nějak se podívali na průběh celých eh, minulých 12 eh, měsíců a mohli bychom v rámci tohoto bodu říci účetnímu dvora, dvo, zástupci účetního dvora, jaké problémy nás takzvaně nejvíce pálí. A proto se vám ptám, pane předsedu, předsedo, zda by zase vy myslíte, že i takováto výměna názoru s námi by pro nás byla dobrá a smyslná. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane eh, Caldero, za eh, tu prezentaci, kterou považuji za velice užitečnou. Eh, celou řadu let chybovost Eh, v platbách, eh, které souvisejí s výdaji Evropské unie, byly ospravedlňována, no, tato chybovost byla vysvětlována eh, složitostí pravidel, která zde platí. Myslím si, že během těch dlouhých let se toho udělalo skutečně v této věci velice málo ve smyslu nápravy. Takže bych se vás chtěla zeptat, vy určitě během své práce uh, jste se setkal s celou řadou případů, kdy jste si také řekl, že by ta pravidla měla být změněna. Možná by bylo docela dobré, kdybyste vydali eh, takovou brožurku, ve které by byly uvedeny příklady toho, o čem jsem teď hovořila, a což by potom znamenalo, že na základě toho příkladu bychom mohli se pokusit o nápravu věcí. Teď pan předseda Kaldera má slovo aby ukončil tuto diskusi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za všechny ty dotazy. Pokusím se být trošku stručnější než v tom prvním kole. Eh, jako odpověď na otázku pana Liberackého eh, chtěl bych eh, říci, že jedna věc je naprosto kritická Eh, účetní dvůr používá velice dobrou metodologii, eh, která vychází z mezinárodních standardů, čili já se domnívám, že eh, sledujeme všechny tyto standardy, používáme je, snažíme se je aktualizovat a naše metodologie, například výběru vzorků, nebo co se týče jakýchkoliv dalších aspektů DASu, eh, jsou skutečně postavené na zdravém základě. Pochopitelně, že rádi si s vámi eh, o tom popovídáme a změníme některé věci, ale chtěl bych říci, že my jsme auditoři a snažíme se vycházet z těch příslušných standardů, které používáme v naší profesi. Poznamenal jsem si taky to, co jste řekl o tom, že máte určité obavy a také vlastně vyžadujete, aby účetní dvůr se postaral o to, aby eh, všechny údaje, které souvisejí s korekcemi a se zpětnými inkasy, aby tyto informace byly naprosto spolehlivé. Eh, rádi bychom eh, vás ujistili, že tomu tak je, ale musím eh, říci opět, že to jsou úřady v členských státech, které eh, tyto věci zpracovávají. Pochopitelně my uděláme, co můžeme, v tom smyslu, že vám toto prohlášení o důvěrnosti předložíme, ale, ale eh, Pochopitelně velice rádi zvážíme, já, jakýkoliv požadavek vašeho výboru nebo celého parlamentu, eh, abychom udělali něco konkrétního. Určitě by to nebylo na poprvé ani na posledy, ale opět eh, chci zopakovat, že je důležité, aby tyto požadavky byly předloženy v písemné formě, tak abychom mohli vzít v úvahu všechny ty věci, které s tím souvisejí, abychom to mohli posoudit eh, na základě toho, jaké máme k dispozici zdroje pro takovou práci. Myslím si, že i e, nadále bychom měli se snažit e, pořádat tato výroční setkání, jak s vaším výborem. Myslím si, že v září e, došlo k takovému zasedání a podle mého názoru to je přesně to, co potřebujeme. To tedy je alespoň můj názor, abychom se přesvědčili o tom, jaké jsou vaše obavy, jaké jsou ty body, na které bychom, na které bychom se měli soustředit při přípravě svých programů. A je, chtěl bych říct, že už dříve jsme velice často vycházeli z vašich návrhů. I pan profesor Boniči, až bude o tom hovořit, tak vlastně bude hovořit často o věcech, které vyplývají z návrhu, které jsme dostali od vás chtěl bych tedy říci, že my jsme skutečně otevřeni, eh, velice ochotní, vstřícně budeme eh, brát v úvahu eh, vaše návrhy za předpokladu, že budou odpovídat i námi stanoveným prioritám. Co se týče těchto výročních zasedání s výborem, a, tedy mezi výborem a účetním dvorem, je tím správným způsobem, kde můžeme tyto věci Eh, vzájemně zvážit. Tam Další věc, eh, kterou bych eh, chtěl zmínit, jsou, je to, co řekla paní Andersonová a pan Liberacky. Pan Liberacky se ptal, jaká jsou rizika, která účetní dvůr nemůže tolerovat a jakým způsobem můžeme tyto věci odlišovat. A paní Andersonová řekla, že eh, by eh, účetní dvor nám měl přesně říct, co by se mělo změnit a jak by se to mělo změnit. My ve svých zprávách předkládáme eh, příklady problémů a také poskytujeme informace o tom, co by se dalo udělat pro vyřešení určitých problémů. Například sem patří i výzkum. Nová pravidla pro sedmý rámcový program jsou pravidla, která alespoň v některých prvcích byla inspirována eh, některými návrhy našeho účetního dvora. Byli bychom velice rádi, kdyby naše doporučení eh, byla vždy brána v úvahu, ale eh, je to komise, kdo může iniciovat novou legislativu. Parlament ani rada nemají kompetenci to iniciovat, ale vy máte kompetenci ty věci eh, legislativně tedy zvážit a schvalovat. Čili lidé, kteří za to mají zodpovědnost, jsou tady, jsou eh, v radě, jsou také v komisi a do určité míry v členských státech, protože nová smlouva eh, pochopitelně upravuje také pravidla principu subsidiarity, čili Eh, a sem patří i kompetence parlamentu a eh, rady. Eh, velice rádi vám budeme dávat k dispozici informace, na kterých můžete stavět, ale sám účetní dvůr nemůže nic změnit. Jediná pravomoc, kterou máme, je poskytovat doporučení a naše doporučení musí vycházet ze správných důkazů, které získáme při auditech všechno ostatní je v rukou dalších institucí. A proto bych chtěl ještě jednou zopakovat, že spolupráce mezi institucemi, které eh, mají stejné nebo podobné zodpovědnosti, že tato spolupráce je naprosto zásadní, tak abychom eh, využili jakékoliv možnosti eh, zlepšení finančního řízení evropských fondů. Děkuji vám. Děkujeme panu předsedovi Kaldejrovi za prezentaci programu na rok 2010 a za zodpovězení otázek od kolegů. Nyní se dostáváme k bodu 20, stanovisko účetního dvora číslo 1 lomeno 2010, zlepšování finančního řízení. Rád bych předal slovo příslušnému členu účetního dvora panu Boničemu. Prosím. And, uh... Děkuji, pane předsedo. Je vždy pro mě velkým potěšením mezi vás přijít a mít možnost vyměnit si s vámi názory. Musím říci, že, jak již řekl předseda účetního dvora, eh, úmyslem naším nebo tím racionálem eh, byla práce vašeho výboru eh, položili jsme si otázku, jestli by nebylo dobré poskytnout určité informace nové komisi o různých problémech, o různých rizicích a o úkolech, které před námi stojí. Ehm, při přípravě tohoto dokumentu, který je poměrně krátký, má pouze sedm stránek, nám šlo o to, aby eh, eh, jak vy, tak komisaři si to skutečně eh, přečetli eh, a nejen, aby tedy své asistenty požádali, aby jim dali nějaký výcud z toho. Existuje celá řada úkolů, které je potřeba zdůrazňovat a se kterými je potřeba něco udělat. Dovolte, abych tedy na eh, úvod eh, vám představil krátkou prezentaci. Jak vidíte, od roku 1999 komise realizuje tento program vnitřní eh, administrativní reformy. Eh, jejich cílem je zlepšení kontroly nad eh, fondy Evropské unie a souvisí to také s reformou rozpočtu Evropské unie to v té době byla nová věc, protože tyto věci v dispozici nebyly. Eh, je to velice důležitý nástroj, pochopitelně, že je potřeba ho dále zlepšovat. Eh, a je třeba konstatovat, že účetní dvůr skutečně zaznamenal zlepšení v těch interních kontrolách a to se projevilo i celkovým snížením chybovosti. To já sám považuji za mimořádně důležitý výsledek. Nicméně účetní dvůr i nadále eh, zaznamenává poměrně vysokou chybovost eh, v celé řadě zásadních oblastí rozpočtu. Tady vám ukazuji určitý diagram a možná, že po těch včerejších diskusích bych se tomu měl chviličku eh, věnovat. Já jsem totiž byl v takové neúplně příjemné situaci, Podívejme se na ten první eh, sloupec. Tady jde o hodnocení eh, systému dohledu a kontrol. To jsou ty naprosto zásadní prvky, eh, na kterých záleží dobré nebo špatné fungování programu, ale všimněte si, že kromě příjmů a administrativních výdajů všechny ostatní výdaje mají hodnocení částečně efektivní. Částečně efektivní. Já si myslím, že všechny tyto kolonky by měly být zelené. Eh, jinými slovy, že ty systémy, které jsou k dispozici na úrovni členských států a které má k dispozici komise, by měly být efektivní. Jestliže říkáme, že jsou částečně efektivní, tak to znamená, že naše auditní zprávy vlastně našly určité slabiny v těch systémech. Já eh, musím říct, že mě to zneklidňuje. Já si uvědomuji, že je potřeba v této věci udělat obrovské množství práce. Ono to není jenom na komisi, eh, protože to souvisí s tou eh, součinností, souvisí to s tím, čemu říkáme sdílené řízení to vlastně jde celým tím řetězem až k tomu konečnému příjemci. Já si myslím, že e, e, tady je potřeba věci opravdu hodně zlepšit. A k tomu potřebujeme společnou akci, společný přístup. Nevím, do jaké, nevím, kolik stojí ten systém dohledu a kontrol. Určitě stojí poměrně hodně peněz a otázka je, jestli můžeme hovořit o tom, že se to vyplatí, že skutečně za ty investované prostředky dostáváme skutečnou hodnotu. Já si myslím, že ne, že tady je potřeba ještě hodně zlepšit. Ehm, zpráva o, e, výroč, výroční zpráva o různých činnostech nám dává určitou představu o tom, jak se věci dělají, ale myslím si, že bychom měli být skutečně opatrnější protože si myslím, že někdy ty údaje, které máme k dispozici, jsou trošičku příliš optima, optimistické. Ehm, ehm, to eh, například eh, souvisí například i se situací v Řecku, kdy jsme si položili otázku, jestli bylo všechno tak, jak to eh, mělo být, jak to bylo uvedeno v těch výročních zprávách. Otázkou je, jestli máme dostatečné důkazy pro to, abychom tyto věci dělali jinak. E, my se domníváme, že ty výroční zprávy o činnosti zkrátka neobsahují dostatečné množství důkazů. Myslím si tedy, že by bylo dobré, kdybychom e, se podílel na to, jakým způsobem funguje ten systém Ajax, protože to je jeden z těch e, procesů, který již existuje poměrně dlouho. A a pokud ty systémy eh, nebudou fungovat, tak eh, můžeme si stanovovat cíle snížení chybovosti, ale zkrátka těchto cílů nemůžeme dosáhnout. Nebude to fungovat a proto bychom se měli soustředit na tyto aspekty. V té druhém v tom druhém sloupci tam došlo k určitým eh, zlepšením, hlavně v oblasti zemědělství. I tady se objevily pochopitelně nové problémy, eh, to souvisí trošičku eh, se také s těmi novými členskými státy, které v roce 2008 získaly snížené eh, množství prostředků. Možná, že i v těchto, v těchto zemích bychom se měli postarat o to, aby ty systémy byly zlepšené, tak aby nedocházelo k žádným nesrovnalostem. V oblasti soudržnosti Eh, tak tady se hovoří o 5%, někteří hovoří o 11%. Já si trošičku dělám starost s tím, že velice často eh, to, co eh, říkáme, je při nejmenším 11% v tom statistickém slova smyslu, čili z hlediska statistiky jsme 95% si jistí, že alespoň 11% nemělo být vyplaceno. A to eh, eh, se pochopitelně týká toho staršího programacího období 2006, ale i My doufáme, že a velice nás eh, zajímají výsledky takzvaného minidasu. Já si nemyslím, že by z toho měl říkat minidas, Eh, eh, to je to, co vypracovává komise. Myslím si, že to je dobrá věc, protože byla vypracována analýza eh, toho nového programovacího období do května loňského roku. To má pochopitelně určitá omezení a možná, že bychom teď měli být e, trošičku opatrní při posuzování těchto e, výsledků. Nicméně toto programovací období, my se tedy domníváme, protože se jedná o jiné e, programovací období, že ty výsledky jsou pozbuzující. Jaký ale bude dopad toho všeho, to se teď ještě nedá říci. Komise tedy na základě své vlastní iniciativy se rozhodla zjistit, jakým způsobem to funguje. Myslím si, že to musí, musíme pochválit, ale přesto eh, bych chtěl vás varovat. Týká se to pouze některých transakcí, zabývá se to obdobím pouze do května, eh, týká se to některých finančních transakcí, které většinou nebývají problematické. Ta celá věc proběhla pouze v 16 členských státech. Eh, to jsou všechno omezení a proto Eh, si nemyslím, že bychom eh, měli mít klidné spaní na základě eh, této analýzy. I nadále je potřeba, abychom byli velice opatrní, proto bych chtěl vyzvat komisi, aby třeba zopakovala mm, tento přístup, aby použila širší spektrum, aby to udělala na období celého roku a na základě toho potom bychom skutečně měli velice cené informace, se kterými bychom mohli pracovat dále. Tam, kde jsou e, problémy v oblasti auditů, pak e, často jsme svědky toho, že se provádí něco, čemu se říká e, testování, které je cílené, cílené na nějakou oblast, na, nějakou členskou, na nějaký členský stát, na konkrétní program, ale tento cílený test vždy má zjistit, v čem spočívají ty problémy, se kterými se setkává. Což je, myslím, něco, co, bychom, co by eh, jednotlivá DG mohla lépe využívat a mohla by to také zapracovat do svých zpráv. Pochopitelně, že se provádí řada auditů, ale někdy se v některých oblastech objeví určité problémy, tak jako tomu bylo například eh, v případě pro toho eh, nového programovacího období pro strukturální fondy. Myslím si, že by bylo skutečně užitečné se soustředit hlavně na ty oblasti, kde ty problémy se objevují. Například paní Graserová řekla, že by byla ráda, kdyby účetní dvůr nám poskytoval, vám poskytoval maximum informací, ať už ze stran členských států nebo od jinut. Pro nás je to problém, protože my máme skutečně omezené zdroje v této oblasti. Přesto si myslím, že to je velice důležitý úkol pro management, který by eh, měl vědět více o tom, eh, co se děje v jednotlivých zemích s jednotlivými eh, programy a jaké nápravné akce by bylo potřeba realizovat. E, ta oblast, e, která e, souvisí s velkým výskytem ne srovnalostí, to souvisí s rozšířením a tak dále, tak tady i tady se objevuje určité indicie, že se situace zlepšuje. Tady například, co se týče rozvoje venkova, i v této oblasti jsme zaznamenali zlepšení, což je dobré, ale nicméně stále ještě ta chybovost je tady poměrně veliká. Ehm, zabýváme se tady eh, ve svém textu těmi eh, základními ehm, oblastmi, kde se objevují ty nesrovnalosti Eh, to je v oblasti soudržnosti, vnější pomoci, rozvoj a, roz, a rozšíření. Eh, dále potom to souvisí například s veřejnými zakázkami, s tím, že se nedodržují eh, platební podmínky a tak dále. Ve všech členských státech existují pravidla pro veřejné zakázky takže nevím, proč by tady měly být problémy také s evropskými fondy. Evropské fondy by také měly mít pravidla pro veřejné zakázky. Eh, myslím si, že to eh, je do určité míry problematické, eh, hlavně tedy v oblasti strukturních fondů, což je ta oblast, která nám způsobuje určité problémy ty dva hlavní e, důvody nebo dvě hlavní příčiny jsou nedostatečné systémy kontroly rizik na té úrovni těch konečných příjemců a velice často je to také e, neuměrná složitost pravidel způsobilosti. Včera tady byl minister ze Španělska, který řekl, že e, nemůžeme věci zjednodušovat příliš, pokud nechceme přijít o některé e, prvky směrování, které nám umožňují směrovat některé e, prostředky konkrétně na e, určité cíle. Ale já nevím, jestli při složitosti těch pravidel se nám vůbec může podařit ty cíle splnit. A to je určitý problém e, a myslím si, že tady je také obrovský prostor k zlepšení. Jakým způsobem můžeme snížit výskyt těch nesrovnalostí? Myslím si, že je zcela jasné, že potřebujeme zlepšit i ty výroční zprávy. Je pravda, že vývoj byl velice pozitivní e, a že e, generální ředitele mají povinnost vypracovávat tyto výroční zprávy, ale přesto si myslím, že často nedostatečným způsobem jsou schopni vyhodnotit problémy, někdy jsou příliš optimističní ve svých závěrech. Eh, jak jsem o tom ostatně hovořil, eh, eh, v tom konkrétním případu Řecka. Tam se jednalo o podobnou záležitost, co se týče zlepšení finančních eh, mechanismů eh, korekce a zpětných inkas. O tom se hovořilo i včera. Ty jediné auditované eh, úvahy e, v současné době jsou daleko podrobnější, než tomu bylo v minulosti, což představuje také určité omezení v některých oblastech, protože velice často nemáme dostatečné informace z členských států. Kromě toho je tady riziko, že některé věci se překrývají. Myslím si, že komise e, v této věci udělala velké zlepšení, přesto však je otázkou, jestli Eh, bychom neměli eh, trvat na větší spolehlivosti těchto zpětných inkas. Myslím si, že to je velký úkol před námi. Nejde jenom o to, že bych chtěl kritizovat komisi. Já si myslím, že komise tady dělá poměrně dobrou práci. Vycházíme z toho, jaké má k dispozici informace, ale nakonec jestliže vezmeme v úvahu všechny tyto korekce a všechny ty zpětná, všechno zpětná inkasa, tak eh, vidíme, že je tady určitý prvek eh, nejistoty, nespolehlivosti eh, příslušných čísel, která máme k dispozici. Proto bych chtěl apelovat na ty z vás, kteří používají tato čísla, měli byste používat ta čísla, která již byla auditována. Eh, já vám musím říct, že některá ta čísla, která tady včera zazněla, ať už to byla čísla agregovaná nebo jiná, byla čísla, která jsem poprvé slyšel tady u vás a nemohl jsem k tomu nic eh, říct. Myslím si, že to moc moudré není a určitě to je špatné. Jestliže tedy máme určitá čísla, která existují v účtech, tyto účty byly auditovány, Eh, tak eh, můžeme vycházet z toho, že to jsou čísla spolehlivá a eh, jestliže se tato čísla liší jinde, tak musíme být velice opatrní. Další věc, kterou tady máme, je zlepšení kvality informací související s náklady na kontroly. Toto si myslím, že je jeden z největších problémů, jedna z největších slabin, která existuje už řadu let. Myslím si, že nevěnujeme dostatečnou pozornost tomu, kolik nás všechny ty kontrolní věci stojí. Buď je potřeba zrevidovat program, nebo je potřeba ty věci zlepšit, nebo je alespoň aktualizovat. Eh, pak ale nestačí eh, říct, je to příliš nákladné, co můžeme s tím dělat. Zkrátka je to nákladné. Já si myslím, že můžeme udělat hodně. Čili eh, opravdu potřebujeme mít kvalitní informace o těch skutečných nákladech na kontroly. Dále potom je potřeba podpořit snahy o zjednodušení eh, pravidel eh, pro existující i nové programy. Myslím si, eh, že je potřeba si uvědomit, že Eh, je třeba snížit chybovost, eh, za prvé tím, že zlepšíme ten eh, systém dohledu a kontroly, to je jediný způsob, jak můžeme snížit chybovost a tím, že zlepšíme tyto věci, tak tím vlastně zavádíme další kontroly pardon, to nemusí znamenat nové kontroly, to může znamenat pouze lepší, efektivnější aplikaci těch existujících kontrol. Je potřeba, abychom tady měli zajištěnou větší efektivitu těch současných kontrolních systémů. Pochopitelně v různých oblastech jsou úrovně těchto kontrol různé, čili to je jeden tlak, ve kterém se pohybujeme. Ten druhý tlak přichází z druhé strany a sice je potřeba Eh, zlepšit eh, úroveň těch zpětných inkas. Eh, to souvisí s lepším managementem, s lepším řízením a také s lepší aplikací. To neznamená pouze mít lepší informace, ale znamená to také potřebu zajistit to, že zpětná inkasa nejsou pouze jakými si příkazy ke zpětnému inkasu, Jeden z problémů, který já s tím mám, je, že máte příkaz eh, ke zpětnému inkasu, ten už byl vydán a to je jedna věc. A druhá věc je to faktické zpětné inkaso, ke kterému již došlo. Já si myslím, že velice často lidé mezi těmi věcmi eh, nerozlišují. Eh, důležité pochopitelně je hlavně to faktické zpětné inkaso. Musíme mít informace o těch příkazech k těmto zpětným inkasem, to je jasné. E, ty informace jsou cené, ale je potřeba si uvědomit, že e, nakonec může dojít třeba k tomu, že některé projekty se stáhnou nebo je nahradí jiné projekty. A to všechno může vést k tomu, že e, ten příkaz k vyplacení zpětného inkasa zkrátka se ztratí to představuje určitou další slabinu. My víme, co se víceméně děje, ale velice často eh, nemáme představu o té faktické části, která již byla eh, inkasována zpětně. Myslím si, že toto je věc velice důležitá. Eh, neexistuje proto nějaké jednoduše, nejednoduché řešení, taky se to nedá udělat přes noc, to pochopitelně bude trvat nějakou dobu. V oblasti zemědělství to také trvalo dlouho. Myslím, že to trvalo nejméně 6 až 7 eh, let. Ehm, během této doby byly schválené nové, nové manažerské nebo nové systémy řízení a až loni jsme vlastně byli svědky dopadu všech těchto kroků. Ale až jednou se nám podaří dosáhnout eh, toho stanoveného cíle, tak ani potom to nebude znamenat, že už to tak bude navždycky. I pak bude potřeba ty věci správným způsobem monitorovat a kontrolovat. Vždy budou existovat určité oblasti eh, vysokého výskytu rizik. Budou existovat země, kde tyto věci budou častější než jinde. A proto si myslím, že je potřeba skutečně cíleným způsobem věci hodnotit a testovat. Um, teď bych chtěl ještě říct si něco o tom, co jsme již zpracovali v tom svém příspěvku. My jsme se soustředili na um, příklady problémů, které se dostaly do těch zvláštních zpráv našeho účetního dvora. To je těch 20 zpráv, o kterých pan předseda hovořil, to všechny tyto zprávy, nebo ze všech těchto zpráv se snažíme e, shrnout, e, co je na nich nejzásadnějšího. Co se týče těch programů výdajových, tak u těch si velice často, eh, u těch často zjišťujeme, že nám nedávají to, čemu říkáme evropská přidaná hodnota a proto navrhujeme, že by bylo možná dobré, kdybychom věnovali větší pozornost se této koncepci, protože Evropské fondy nemají nahrazovat eh, vnitrostátní fondy, eh, mají za cíl dosáhnout něčeho eh, většího, mají nám poskytnout to, čemu říkáme evropská přidaná hodnota. O tom je potřeba přemýšlet, to je potřeba lépe definovat a ty nové programy by se měly právě soustředit na tyto eh, otázky. To není žádná maličkost a myslím si, že zatím jsme tomu nevěnovali dostatečnou pozornost. To jsou věci velice náročné na komisi, náročné na vlastní řídící pracovníky, je to náročné pro radu i pro parlament je potřeba se přeorientovat na tyto věci. Druhá věc se týká toho, že obrovské množství eh, stanovených cílů je příliš eh, široce definována, často je nejasně definována a velice často dokonce eh, jsou protichudná, protichudné tyto cíle. Velice často si klademe otázku, proč vůbec byl tento cíl stanoven, když se to nedá splnit. Čili i tady je problém. Další potom je otázka nejasné logiky zásahu. To si myslím, že souvisí s určitým propojením mezi, aktivi- mezi činnostmi, které jsou ehm, financovány z těchto fondů a mezi výsledky eh, těchto činností. Dále je to potom otázka velik- mimořádné složitosti eh, kritérií pro způsobilost. Dále potom Vyplývá z těch našich zpráv to, že velice často jsou nejasně definovány úlohy a zodpovědnost jednotlivých subjektů. Dále potom máme nedostatky při monitorování a e, vyhodnocování e, jednotlivých programů a velice často také nemáme dostatečný přístup k dokumentům a k informacím, hlavně u těch e, sdílených řízení. Eh, abych to tedy eh, zhrnul, eh, protože nechci vás už příliš zdržovat, myslím si, že parlament by se měl zamyslet nad tím, jak dále zlepšit implementaci toho, čemu říkáme evropská přidaná hodnota. I pan předseda Barroso hovořil o tom jako o mimořádně zajímavé věci. Když potom eh, budeme revidovat nebo navrhovat nové zásahy, tak je potřeba, abychom se soustředili na otázku jednoznačnosti, zjednodušení celého toho systému, eh, větší realiz, většího realismu, transparentnosti a zodpovědnosti. Eh, co se týče hodnocení ex ante, tak jak to provádí komise, to je věc, která by měla být posílena, podobně jako by měla být posíleno hodnocení ehm, dopadů. E, to jsou věci, které jsou důležité a ne e, mnoho vnitrostátních úřadů se těmito věcmi zabývá, ale je potřeba si uvědomit, že v tomto případě se zabýváme evropskými fondy a tento aspekt je podle mého názoru mimořádně důležitý a proto by měl posílen. Co se týče revize rozpočtu, tak ta by měla být dokončena a Eh, výsledky této revize by měly být vzaty v úvahu, až budeme připravovat nový finanční rámec. Dále je potřeba jako prioritu vnímat zlepšení kvality eh, jak rozpočtových praktik, tak také eh, výdajových praktik. Komisař Šemeta hovořil o této věci, ostatně je jasné, že velice vážně o těchto věcech uvažuje. Myslím si, že Eh, to souvisí s určitou eh, odlišnou eh, orientací. Místo toho, abychom se soustředili na jednotlivé faktury, měli bychom se soustředovat na faktické výsledky a také na to, že náklady spojené s těmito věcmi jsou dostatečně Eh, dostatečná efektivní. Co se týče eh, dalšího bodu, tady se hovoří o smart regulation, to je také termín, který použil pan předseda Barroso. Eh, smart regulation znamená chytrá regulace, myslím si, že tady se nám zatím moc nedaří. A ten poslední bod je potom další návrh nebo další rozpracování koncepce takzvaného tolerovatelného rizika. To souvisí opět s náklady a s s z výsledky, kterých můžeme dosáhnout, a to souvisí s další otázkou, a sice co je potřeba udělat, abychom dosáhli lepší rovnováhy mezi náklady a výsledky našich snah, tak aby nedocházelo eh, k mrhání fondy a tak, aby eh, výsledky těchto kontrolů měly skutečný dopad, který od nich očekáváme. Eh, tolik tedy souhrn té, toho materiálu, který, jak jsem řekl, není příliš rozsáhlý a který my jsme připravovali pro komisi eh, a který obsahuje celou řadu určitých eh, principů, kterými by se komise mohla v rámci svého mandátu řídit. Děkuji za pozornost. Děkuji, nyní zahajuji rozpravu. Prosím, paní Gressle. Děkuji. Pane Boniči, to je v podstatě jeden z vašich posledních výstupů zde. Bohužel již nebudete povolán, to mě velice mrzí, protože vám mnohé vděčíme. Já bych vám proto chtěla na začátek opravdu poděkovat, protože vím, že je vaší zásluhou, že ty výroční zprávy jsou mnohem srozumitelnější a pochopí, lépe pochopitelnější. a vím, že také máte porozumění pro problémy, které my zde ve výboru vidíme. Ještě jednou dík. Chci se zeptat na jednu věc. Včera jsme hovořili s mm, generálními řediteli. Já se chci zeptat, jak vysoká je suma neoprávněně vyplacených prostředků. Já mám pocit, že si správně vzpomínám, že se jednalo o 2,7 miliardy euro. Pro nás je důležité, abychom měli v ruce konkrétní číslo. Abychom měli navíc eh, konkrétní číslo, které se týká tomu zpětnému, zpětného získávání takovýchto prostředků. Tedy chceme přesně vědět, kolik prostředků bylo vypláceno neoprávněně v roce 2008 a kolik z toho bylo zpětně získáno. Ty statistiky do roku 2006 ty znám velice dobře, znám ty různé údaje, které se i různých oblastí a jsou také různě vysoké. Ale opravdu bych si přála zlepšení v tomto systému. Čím déle tady jsem, tím díle dospívám k názoru, že vlastně ta nedůslednost naše rady je zodpovědná za to, že zde již pět let diskutujeme o tom, že na tomto poli není dostatečný pokrok. Když například vemu příklad Bulharska. Nikdy více nebylo zmrazeno, nebylo zmrazeno více než 8% peněz. Systém, který opravdu nemá za cíl být si i nebezpečným pro členské státy, ten k něčemu není. Podívejte se na Itálii, tam ty problémy jsou neustále ty též a každý rok poskytujeme Itálii další a další prostředky. Proč tomu tak je? Protože jsme nikdy nebyli schopni rozhodujícím způsobem postupovat. To znamená, že členský člá se nikdy nemusel obávat důsledného jednání z naší strany. To též bylo v případě Řecka a podívejte se, k čemu to vedlo. Já jsem velice ráda slyšela, že jste nyní propojili výsledky zvláštní zprávy s výroční zprávou a proto je výroční zpráva velice zajímavá. Ale kolegové, já nejsem ochotná strávit eh, příštích pět let tím, čím jsem se zabavila v posledních pěti letech, tedy že neustále budeme zjišťovat, kde jsou problémy, ale nebudou z toho vyvezeny žádné důsledky. Děkuji. Děkuji paní Gresle. Hlásí se ještě někdo o slovo? Pan Liberacký, prosím. Děkuji bardzo, chciałem bardzo. Děkuji mnohokrát. Budu velice stručný, protože po vaší přednášce eh, mám takové protichudné pocity. Na jedné straně je dobře, když někdo odchází odchází, ale, za druhou, ale na druhé straně se neví, proč odchází. Mně by se velice líbilo. Eh, já bych vám chtěl říct si následující věc je třeba vyčkat s udělením absolutoria, než nám komise představí dobře připravený systematický program. Řekl jste to? Rozuměl jsem tomu tak správně nebo ne? Paní Ayala. Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že to, co jste nám je něco jako dědictví, které nám zanecháváte. Je to víc než... Jsou to, já bych řekla, že to jsou kosmické, vesmírné otázky, že abych, protože abychom se teď zaobírali tím, jaká je evropská přidaná hodnota, já bych to obrátila. Vy jste to hodnotili, jaká je evropská přidaná hodnota, čili eh, na jakou jste přišli eh, přidanou hodnotu, když jste to zkoumali. My jsme se snažili pracovat tak, abychom stotožnili co nejlepším možným způsobem tuto přidanou hodnotou a všechny tyto politiky s přeshraničními aspekty. Te, eh, každý stát investuje do center, ale nikoli do těch hraničních pásem, ale eh, vy jste samozřejmě hovořil o zásadách, které budou ještě nabývat na významu v budoucnosti. Hovořil jste také o renacionalizaci a uvidíme to i v oblasti soudržnosti. Ráda bych se vás zeptala na další věc. Moud, když vezmeme moudrost vaši a vaše zkušenosti, kdybyste mohl prohloubit eh, trochu tyto prvky, to znamená, eh, jaká je podle vás a jaká bude podle vás evropská přidaná hodnota v příštích letech? Eh, pán Gajer, prosím. Já bych se nejprve rád připojil ke slovům díků ze strany poslankyň a poslanců. Je mi skutečně nesmírně líto, že nás opustíte. A myslím si, že nejenom osobně vám mohu poděkovat, ale mohu vám poděkovat eh, ve jménu celé naší skupině a mohu vám přislíbit, že i když nebudete ve vaší současné funkci, takže rádi vždy vás požádáme o radu takové malé osobní sluchko, mám takové malé soukromé muzeum citátů, eh, které vždycky vytahuji, když někdo ehm, velice krásně metaforicky popíše nějakou větu. Ale to, co vy jste řekl, simplification is difficult, eh, zjednodušení je obtížné, tím jste se zapsal do tohoto mého muzea citátu. A rád bych tedy eh, tento bod ještě trochu rozvedl. Eh, to snižování chybovosti, s níž tady musíme bojovat, eh, vy jste velice zřetelně ukázal, že je možné k tomu přistupovat ze dvou stran. Za prvé snižování chybovosti eh, kde by tedy mohl být nejlepším přístupem právě ten postup zjednodušování a na druhé straně zvyšování toho zpětného inkasa. A mě by velmi záleželo na tom, kdybyste v tomto našem okruhu ještě vyjevil své myšlenky k oblasti zjednodušení, zejména na straně outputu. Děkuji mnohokrát. Děkuji a nyní dám slovo panu profesorovi, aby mohl pro nezávěrečná slova. Děkuji. To jsou tedy eh, těžké otázky. Dobrá, co se týče těch zpětných inkas nebo zpětného vymáhání peněz, kolik se toho vyplatilo nesprávně, to je mimořádně složitá otázka, protože my eh, se zaměříme na jeden konkrétní rok, potom se podíváme na ty oblasti, kde došlo k chybám, potom uděláme odhad eh, finančního dopadu a provedeme extrapolaci eh, pro celou tu oblast, kterou analyzujeme. To se dělá e, v rámci kalendářního roku. My pochopitelně víme, ale že ty programy jsou většinou víceleté a proto může nastat situace, kdy e, dojde ke korekcím v pozdějším stádiu, ale to se nedostane do té naší primární analýzy. To znamená, že potřebujeme mít informace o těchto zpětných inkasech, a pochopitelně jedná se o víceleté programy, to také komise říká, ale informace o tom dopadu jsou i nadále mlhavé. Máme určité prvky, eh, například v zemědělství se jedná o 3 až 5 eh, milionů, zatímco Eh, v oblasti eh, soudržnosti je to pár milionů. Podívejte se do účtu, já je tady bohužel nemám, ale myslím si, že za rok 2009 se jednalo asi o 900 eh, milionů v oblasti soudržnosti. Tedy tam to jsou ta čísla, která jsme již auditovali. Ale skutečně se jedná o mimořádně vysoká čísla, proto si myslím, že musíme být velmi, velmi opatrní při posuzování těchto čísel která eh, jsou citována v této souvislosti. Ehm, dále je potřeba mít na paměti to, že říkáme nejméně. Toto je konec toho statistického intervalu důvěry. Ehm, ten průměrný, eh, to průměrné množství je většinou vyšší. Eh, takže pokud tedy vycházíme z, toho, z té krajní hodnoty toho eh, statistického odhadu, tak to není moc moudré, protože to vlastně snižuje ta faktická čísla. A proto také eh, účetní dvůr řekl, je to nejméně 11 eh, v letošním roce kontrolujeme asi 26 miliard v oblasti soudržnosti. Eh, my ale víme, že pokud chceme udělat eh, odhad, eh, co znamená tato částka, tak bychom to museli dělat jinak, odděleně. Což ovšem neznamená, že to nutně není správné, ale dát vám k dispozici skutečné odhady, to je věc, která je strašně pracná a Já bych si nedovolil říct, že se jedná o 2,6 miliardu je potřeba vzít v úvahu ta zpětná inkasa, to, že se jedná o víceleté projekty. A e, myslím si, že to průměrné číslo by asi bylo vyšší. Takže kolegové, my v podstatě publikujeme pouze ten kraj, toho, tu krajní hodnotu toho našeho odhadu. A e, nechceme to kvantifikovat v eurech. Proto existují odborné důvody, já nechci o těch odborných věcech příliš hovořit, ale je tady určitá indikace, že byly proplaceny částky, které zkrátka neměly být proplaceny. Některé e, části těchto částek se nám podaří asi e, získat zpátky, ale nevíme kolik. Je pravda, že to uzavření těch eh, bývalých programů možná by nám mohlo být určitým vodítkem, ale není to úplně jisté, protože existovaly jiná, jiná pravidla, Takže to je důvod, proč v tom eh, diagramu, který jsem zde ukazoval, eh, jsem hovořil o tom tlaku, který souvisí s těmi zpětnými inkasy, ale je zcela jasné, že to není dostatečné, pokud se na to podíváme z toho druhého směru, to znamená z pohledu eh, míry chybovosti. Je potřeba si uvědomit, že skutečně se jedná o oblasti, kde věci nefungují tak, jak by měly, což mě přivádí k tomu, co řekl pan Liberacký. Já už jsem o tom hovořil minule. Letos došlo opravdu ke zlepšení v porovnání s loňským rocem. A také je to zlepšení eh, ve srovnání s předcházejícím rokem a s předcházejícím rokem. Ale otázka je, jestli toto zlepšení je dostatečné. Na to, může být, na to můžeme mít různé názory. Moje reakce je taková, že Eh, se projevily ve výsledcích významné změny, což je zcela jistě možno považovat za pozitivní vývoj, ale otázkou i nadále zůstává, jestli bychom tedy eh, měli říct, dobrá, v pořádku, pojďme dál, pokusme se o další zlepšení, o další zpětné inka, zpětná inkasa a tak dále. A nebo bychom si měli položit otázku, jestli bychom neměli Eh, udělat jakýsi plán a podívat se na to, jakým způsobem a v důsledku čeho došlo k určitému zlepšení během těch posledních několika let. Já nevím, jestli můžeme očekávat, že do konce roku budeme mít řešení pro tuto věc. Ta, myslím si, že ne, protože to, jsou, to, to řešení je mnohovrstvé. Eh, uvědomme si, že je 27 členských států, ty všechny by se v tom měly angažovat, plus ta koncepce sdíleného řízení. Ano, já jsem řekl, jednodušení je obtížné a já to opakuji, v tomto prostředí skutečně to je obtížné. Já jsem se ptal pana komisaře Kalase, proč nemohou zjednodušit pravidla upravující výzkum na univerzitách. Já jsem mu řekl, já když jsem byl eh, u nás ministrem, tak jsem měl výbor, který eh, posuzoval jednotlivé eh, výzkumné projekty. Tento výbor měl pravomoci rozhodnout o jednotlivých výzkumných programech v tom systému Evropské unie. Možná se to trošku jako změnilo. To funguje tak, že můžete si nárokovat i režijní náklady, například takové výzkumné oddělení nebo ústav má pochopitelně také režijní eh, náklady. A většinou to znamená, že výzkumní pracovníci eh, chtějí, aby většinu těchto, eh, těchto nákladů Režiních platili, eh, byly placeny z evropských eh, fondů. Pak pochopitelně jsou fondy, které jdou přímo do výzkumu. Pak přijdou auditoři a ty vám řeknou, tady bylo proplaceno tolik a tolik na režijní eh, náklady, ale tady máte 10 tisíc na výzkum a 7 tisíc na režijní náklady. To přece nedává smysl. Podobně i v tom sociálním fondu došlo k, velkému, k velkým změnám Existují určité referenční hodnoty, určitá omezení. E, někdy možná člověk dostane víc, než e, jak to vypadá z faktur, ale komisař Kalas mi řekl, ano, v tom případě my se obrátíme na radu a řekneme, dejme tomu, eh, na této univerzitě v této zemi stojí výzkum tolik a tolik, v jiné zemi na této univerzitě stojí výzkum tolik a tolik. To pochopitelně není srovnatelné, nemůžeme používat stejné výchozí referenční hodnoty. Eh, jedna univerzita má vyšší náklady, eh, někdo má nižší náklady a potom je tedy to zjednodušení skutečně mimořádně těžké mohli bychom mít eh, například systém dvou průměrných hodnot, jednu pro to vícenákladový, jednu pro to nízkonákladové. Teď se dělá všechno podle faktur, podle toho, co je na papíře a to otevírá vlastně dveře eh, pro to, aby se nedodržovala pravidla. A my se ocitáme v této pasti. Máme tady eh, určitá pravidla, Eh, eh, zkontrolujeme a zjistíme, že, ta pravidl, že těmito pravidly se nikdo neřídí. Znamená to podvod? V mnoha případech to vůbec není podvod, protože když máme podezření na skutečný podvod, tak to eh, dáme na vědomí Olafu, ale velice často to je důsledek například nesprávného nárokování. Kromě toho to někdy odráží i Eh, další lidský, eh, lidskou vlastnost a sice eh, být velice inovativní a snažit se zkrátka vycházet z toho, že je potřeba maximalizovat návratnost. To je přece normální přístup. To nemůžeme nikomu zázle, ale je třeba si uvědomit, že to dává vzniknout problémům, protože nám chybí naprosto eh, jasné eh, vymezení určitých oblastí. Často to může být interpretováno jako mrhání eh, penězi. Často to souvisí také s kontrolami, které také jsou velice nákladné. Takže já si myslím, že skutečně i na úrovni rady je ta simplifikace, to zjednodušení věc velice složitá a v důsledku toho velice často na tom stroskotá celá řada návrhů, které by mohly zlepšit tu stávající situaci. To mě přivádí k tomu poslednímu bodu, o kterém jsem chtěl hovořit. To souvisí s těmi outputy nebo s těmi výsledky. Myslím si, že v našich zvláštních zprávách, a proto jsou tyto zprávy tak důležité, tyto zvláštní zprávy se soustředí na efektivitu, na ekonomiku a výkonnost vlastně, což je ten faktický výsledek nebo ten cíl, který byl stanoven, klademe si otázku, jestli to bylo, jestli bylo to tohoto cílu dosaženo na základě toho výsledku, který máme. Myslím si, že by tady mělo dojít k, re, k přeorientování e, finančních nařízení, ve kterých bychom se neměli soustředovat tolik na faktury, na procenta e, e, oprávněných eh, nákladů, měli bychom se více soustředit na to, co je výsledek, co vlastně to všechno produkuje. To souvisí i s tím sdíleným řízením. Evropská unie například eh, řekne, tady je určitá částka, řekne, tento projekt stojí 10 milionů euro, takže podíl eh, fondů z Evropské unie by měl být 6 milionů v okamžiku dokončení tohoto projektu, což souvisí pochopitelně se splněním všech podmínek veřejné soutěže, pokud to bude stát víc, tak potom eh, bude na členském státu, aby nějakým způsobem tlačil na příslušné úřady, aby se postarali o to, aby to nestálo víc. Pokud to stojí eh, méně, kolik ale projektů opravdu stojí méně než původně, bylo eh, zamýšleno. Já jsem se mezi těmi stovkami a stovkami projektů možná setkal s jedním nebo se dvěma. A my sledujeme takový tisíc až dva tisíce transakcí a já jsem nikdy snad se nesetkal s problémem, že by ty náklady nakonec byly nižší, než bylo původně odhadováno. Otázka je, jestli to potřebuje velkou změnu. Já nevím to já skutečně si myslím, že je velice obtížné znovu přehodnotit eh, eh, všechny, všechna nařízení, která souvisí například se soudržností. Kromě toho celá řada eh, odmítá, celá řada subjektů odmítá E, tyto změny, protože to vyžaduje nejdřív návrh ze strany komise, potom to musí projít parlamentem, radou a tak dále. Ten proces je velice dlouhý. A e, proto je potřeba to dělat jako e, věc, která bude mít přímý už dopad na tu další programovací období. To řešení není vůbec jednoduché. Nestačí pouze otočit nějakou páčku a všechno ostatní následuje. Eh, opakuji, eh, došlo k velkému pokroku. Například včera mě eh, zarazila jedna věc tady. Myslím si, že se dobře a správně zdůrazňuje význam nového programací období u těch strukturálních fondů. Myslíme si, že to nařízení teď je lepší, celá ta regulace je lepší a doufáme, že v důsledku toho budeme mít také lepší výsledky. Eh, rychle to nebude, protože on je to postup poměrně pomalý, ale eh, jak to vypadá s těmi platbami za to minulé programovací období? Eh, dá se něco s tím ještě udělat, protože chybovost v letošním roce nebo v příštím roce bude vycházet z té, z té minulé programovací periody. A právě zde je potřeba Eh, si uvědomit, že velice důležité je, jakým způsobem tyto evropské fondy jsou řízeny. Je třeba mít na paměti, že existuje v Evropské unii 27 členských států. V těch členských státech existují nejrůznější regiony, v kterých jsou různé problémy. A proto si myslím, že musíme podpořit snahy komise, navýšit eh, zdroje, které má k dispozici, tak aby toto řízení bylo lepší. My jako účetní dvůr například máme problémy s tím, abychom zlepšili eh, nebo zintenzivněli eh, testování. To není žádné tajemství. Já se svými kolegy neustále diskutuji o tom, jestli by nebylo moudré Eh, rozdělit eh, oblast eh, soudržnosti na dvě oblasti, regionální a sociální. kladu si otázku, jestli nebylo uh, dobré například oddělit rozvoj venkova od uh, životního prostředí a zemědělství. V současné době uh, naše skupina, která se zabývá zemědělstvím a rozvojem venkova, eh, eh, používá vzorek, který není úplně nezávislý, ale přesto by nám měl tento vzorek poskytnout více informací o těch podmnožinách, které ho vlastně tvoří. Jedná se tedy o celou řadu eh, různých elementů. Paní Sandalová bude za chvíli hovořit o agenturách. Eh, kolegové, máme tolik agentur a představa, že musíme provádět audit ve všech těchto agenturách, podrobně provádět audit těchto agentur, ale když paní Sandalová eh, požádá o další zdroje, tak eh, se jí dostane informace, že to množství, které máme k dispozici, ta částka je zkrátka do určité míry omezená. Dále máme projekt takzvaných pilotních projektů. To také vyžaduje další zdroje. Máme čtyři členské státy, které eh, podávají prohlášení o důvěryhodnosti, jak můžeme toho využít. Je to problém metodologie, je to problém načasování. Takže my jsme se rozhodli jít cestou eh, společných auditů, eh, dohodli jsme se třemi členskými státy, z nichž dva předkládají tato eh, prohlášení. A když oni provádějí své analýzy, tak se zúčastníme těchto analýz a získáváme informace pro své vlastní DASy. A ta, ty informace, které oni používají ve svých prohlášeních, eh, ve svých prohlášeních, které jsou autonomní, nezávislé na nás, tak to nám poskytuje lepší informace o nich, což nám umožňuje lépe vyhodnotit tyto věci. To je nový vývoj. Ehm, s nejvyššími kontrolními úřady jsme spolupracovali s, na auditech, ale zatím jsme moc nespolupracovali v oblasti DASu. Je to tedy pilotní projekt, eh, je celá řada dalších členských států, které by rádi s námi spolupracovaly, ale my zatím tuto spolupráci nemůžeme realizovat, protože nemáme dostatečné zdroje a říkáme, počkejme, až budeme mít výsledky, až uvidíme, jestli můžeme celou tuto koncepci eh, sdílené práce dále rozvíjet. Přičemž vycházíme z té existující expertízy v jednotlivých členských státech a také z naší vlastní zkušenosti v oblasti auditu. Děkuji. To Vintu. Děkuji. Nyní se dostáváme k bodu 21 na pořadu jednání. Jedná se o absolutorium za rok 2008. Jde o výkonnost finanční řízení a kontrolu agentur. Slovo má paní Matěje. Děkuji, pane předsedo. Navrhla bych, eh, abych krátce představila zprávu z vlastního podnětu a potom bych chtěla ještě podotknout určité věci k těm agenturám, ale nebudu procházet všech 25. Za prvé, zpráva z vlastního podnětu. Eh, chci se soustředit na několik témat. Za prvé, horizontální problémy u některých agentur. Jedná se o vyškrtnutí provozních prostředků. U některých agentur zjišťujeme, že mají splaviny v plánování prostředků a chceme, aby to vylepšili. Dále zjišťuji, že některé agentury mají potíže spravovat větší množství prostředků. I to i tomu se musíme věnovat, protože jsme část rozpočtového orgánu. Pak je zde problematika Evropské agentury pro bezpečnost medicamentů, pro bezpečnost potravin, pro operativní spolupráci na vnějších hranicích, Frontex, pak je to agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti. Tam se jedná o zlepšení pracovních prvnek, pak je zde agentura Eurojust. Pak máme zde jisté nestravnalosti při zadávání veřejných zakázek. To je problém, který se objevuje znovu a znovu i u těch nejstarších agentur. Je důležité, aby komise eh, dávala agenturám všechny poslední potřebné informace, aby je podpořil. Jedná se zejména o CEPOL, potom Evropskou, o Evropskou agenturu pro eh, léčivé přípravky, potom pro agenturu pro bezpečnost informačních sítí, Evropskou anektru pro železnice a, a a agenturu Eurofood. Otázka lidských zdrojů je opravdu znepokojící. Vybírání pracovníků závisí na jednotlivých agenturách a je důležité to dobře ověřit. Bohužel učední tvůr zde kritizuje, poukazuje na nesrovnalosti, co se týká plánování a strategie zaměstnávání nových pracovníků. Není přijatelné, aby jsme měli dočasné pracovníky na klíčových pozicích, zejména které, co se týká finančních služeb. Co se týče otázky sídel, tak zde ještě nemáme eh, vždy o dostatečné dohody s hostitelskou zemí a často to vede k negativním důsledkům pro tyto agentury. Co se týče doporučení ohledně systému těchto agentur. Doporučení spočívá v tom, že je třeba, aby agentury odstranily nedostatky, které byly zjištěny. Bylo by dobré, kdyby vzadu v sále byl větší klid, jinak se nemohu soustředit. Je důležité, aby ta doporučení nebyla brána na lehkou váhu či aby ředitelé těchto agentur je nezohlednili. Je důležité tedy, aby je zohledňovali. Co se týče ve zprávě, tak tam máme odstavec o interním auditu. Tam jsem zohlednila informace, které přišly z agentur. A jsou tam také doporučení orgánu IAS. Musíme se tedy podívat na to, zda ta doporučení od těch agentur byla převzata správným způsobem. Teď disciplinární řízení. Přála bych si, aby existovala společná disciplinární rada. To by bylo lepší řešení než současná praxe, kdy se to po šetření OLAFu předává Národním soudním dvorům. Je třeba, abychom měli síť úřadníků, odpovědajících úředníků s odpovědajícím stupněm ve službě pak eh, role ředitelů agentur, ta je klíčová. Jde o to, že agentury mají být nezávislé na komisi a jedná se také o otázku interního, mm, interní organizace práce. Měli bychom se jako výbor zamyslet nad tím, jaké kvality a kompetence musí mít ředitel agentury. Co se týče správní kultury, to je důležitá věc. Pak role komise. Agentury jsou nezávislé, ale mají určitý typ ochranné moci. Není to, to jsou ta generální ředitelství a je důležité, aby jsme pomáhali malým agenturám. Potom interinstitucionální dialog o roli společných agentur tom se, tomu se věnuje pracovní skupina agentury a její závěry budou velice důležité. Je důležité, aby se vyčkalo na závěry z této práce, než se dojde k zakládání nových agentur. Já eh, lituji, že mě mrzí tedy prohlášení komise, kde chce vytvořit novou agenturu pro implementaci evropských právních předpisů v oblasti odpadů. Mnoho kolegů říkalo, že jste zde kompetence agentur kříží, překrývají a v takovýchto případech Samozřejmě bychom měli vycházet z toho, že by některé agentury mohly být sloučeny. Musíme si také rozmyslet, jaká je správná velikost eh, agentury a jaká je správná rovnováha mezi práce, efektivitou práce agentury a počtem jejich zaměstnanců. Týká se to také velikosti správních rad agentury. Dále zjišťujeme, že je zde příliš velké množství členů těchto správních rad. Já Například co se týče agentury pro bezpečnost a zdraví na pracovišti, tam je více členů ve správních radě než vlastních pracovníků. I zde by bylo dobré hledět na větší efektivitu, tak aby bylo došlo k implementaci finančních a rozpočtových pravidel a je důležité, aby komise měla blokanční menšinu při rozhodnutích správních rad. Další věc, výkonnost. Co se tohoto týče, tak si myslím, že by to parlament měl zohlednit v procesu udělávání absolutoria. Parlament potřebuje více informací, aby se mohl vytvořit vlastní názor agentury musí v budoucnosti předkládat parlamentu srovnatelnou tabulku jako v rámci jejich práce v posledních 20 let. Tedy vyzývám agentury, aby jejich víceletý program byl ve větší koherenci s celkovou strategií společenství například osvědčené praktiky. Těm je třeba se věnovat, tak abychom mohli pomohli, pomoci i ostatním agenturám. Uvedu tři příklady. Dostávám se k CEPOLu. Od změny statutu této agentury účetní dvůr v rocech 2007-2008 vyslovili výhrady, které se týkají legálnosti a správnosti roční závěrky za rok 2007. Audity, které byly provedeny v roce 2008, eh, poukazí na neustále nesrovnalosti, které se opakují a které se týkají zejména zadávání veřejných zakázek. Nejsou správně využívány lidské zdroje, Roční závěrka také není správně vedená a také systémy účetnické vykazují nedostatky. Zároveň agentury nejsou eh, uspokojivým způsobem ochotny odpovědět, zodpovědět na tyto otázky. A proto si myslím, že bychom měli absolutorium pro CEPOL odložit. Pan Banfi, nový ředitel CEPOLu, je v úřadě od 16. druhý a proto nyní by mohl poskyt, parlament poskytnout CEPOLu možnost celou věc dát znovu do pořádku. Tato možnost přesunout absolutorium na říjen a nejdříve vyhodnotit opatření, ke kterým agentura přistoupila, tak tato, s touto možností souhlasí většina frakcí. V návrhu zprávy parlament požaduje od správní rady CEPOLu, aby implementovala akční plán a implementovala i cíle, které jsou v dodatku. Akční plán musí být implementován do 36.2010. 2010. Je tam několik tematických oblastí, které se potom dějí dál do jednotlivých akcí. Par, aby nový ředitel měl eh, naši podporu, tak bych chtěla říci, že je důležité, aby eh, interní autidoři komise mu byli nápomocni. A je důležité, aby jsme zde měli stanovisko dvo, účetního dvora o implementaci tohoto akčního plánu. Dále Frontex. To je velice důležitá problematika pro Evropský parlament jakožto součást rozpočtového orgánu. Účetní dvůřik ukazuje, že u Frontexu Existuje celá řada škrtů a přesunů. Agentura není schopná správně spravovat rozpočet, dochází k neustálému navyšování a k neustálým přesunům. To se týká i dalšího roku. Chtěl bych podpořit eh, Chtěl bych potrhnout dobrou spolupráci mezi Frontexem a, Frontexem a členskými státy, což se týká rovněž uplatňování rozpočtu. Co se týče CEPOLu, tak zde není zveřejňován dostatečný počet informací ze strany správní rady na internetu. Na to je třeba dbát a to platí pro všechny orgány Evropské unie. A nyní se budu týkat několika specifickým se budu věnovat několika specifickým bodům, které se týkají specifických agentur. Za prvé Galileo. Učetní dvůr se vyslovil velice přesně, eh, co se týče pro věrohodnosti jejich eh, financí. Vidíme, že byly pozastaveny eh, programy Galileo Egnost a účetní dvůr toto kritizuje. Ale vypadá to, že agentura nevěděla, jakým způsobem má nadále zacházet s těmito programy. Zvláštní práva účetního dvora o Galileu analyzuje obšírně problémy při zprávování Galiera a vyslovuje doporučení Evropské komisi. Evropské centrum pro překladatelské centrum. Další věc. Letos máme znovu konflikt mezi střediskem a komisí. Týká se to plateb, které jsou vypláceny lidem, kteří jdou do důchodu. Je třeba tento konflikt vyřešit, protože ten konflikt na něj vydávají středisko velké množství prostředků Eurojust. Zde bych chtěla vytvořit, eh, říci, že to se týče Euro, Eurojustu, tak zde nejsou žádné ukazatele výkonnosti. Máme zde prostředky, které jsou vynakládány na uspokojení uživatelů a koordinaci mezi rozpočtem. A dále chci říci, nyní se budu věnovat společným podnikům, to je SESAR. Konečný rozpočet který byl schválen v dubnu 2008 správní radou, není realistický jak to také ukazuje malá míra, co se týká vydávání prostředků. Zde by bylo důležité, aby zde existovalo stanovisko k finančnímu nařízení a je důležité, aby finanční nařízení také e, odpovídalo rámcovému programu společenství. Program musí vytvořit vlastní vnitřní služby. A další věc ITER, zde máme stanovisko soudního dvora, která se týká finančního nařízení. Doporučení, která byla vyslovena, je třeba dodržovat. Soudní dvůr, eh, mě účetní dvůr zjistil, že ITER se v podstatě, tedy v podstatě dodržuje interní rozpočtové předpisy, i když v určitých specifických oblastech je třeba určité věci podměnit. Jedná se o rozpočtové zásady, pozdní vyplácení členům, podmínky pro vyplácení subvencí a přechodná pravidla. Já se chci vědět, věnovat roli interní auditní službě komise. Tato interní auditní služba komise má stejné kompetence pro tyto agentury a zároveň i pro vlastní útvary komise. Finanční nařízení se ovšem nevztahuje na kompetenci auditora komise, ale podle názoru účetního dvora zde není žádný důvod k tomu, jak bychom mohli tedy toto opodstatnit. Jinak bych chtěla říci, že blahopřeji EFSA velice dobře pracovala i pro agentura pro chemické produkty a pro životní prostředí odvedli dobrou práci. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní zpravodajko, když jsem tomu správně rozuměl, tak jste teď probrala všechny body, které byly na programu jednání najednou. Pan Enhauser, prosím. Děkuji mnohokrát. Možná dovolíte, abych navázal tam, kde předtím vlastně zůstala stát paní Gresle, a sice u nedůslednosti. A k tomu bych rád ještě připomněl, chybí tady upřesnění. Máme tady skutečně nedostatek přesnosti. My poslanci EU velice rádi si stěžujeme na to, jak slabá je právní pozice Evropského parlamentu v tom institucionálním mm, eh, soukolí Evropské unie, ale musíme sami sebe chytit za nos, tedy když se to potom týká také nás ta slabiny, ta slabá stránka Evropského parlamentu je výsledkem této nedůslednosti rozhodnutí, která činíme my a nezřetelnosti a chybějící přesnosti. Promiňte, jsem trochu nachlazen. Eh, rád bych konstatoval, že tyto, tato zpráva je pro mne důkazem chybějící přesnosti musíme být přesnější. Myslím si, že je důležité, aby byly věci přesně pojmenovávány, protože jenom tak je možné poměřovat záležitosti a také je rozumně kontrolovat. Například jedním z návrhů Eh, by bylo, že bychom měli jasně definovat, které agentury chceme zavřít. A myslím si, že by se měly zavřít všechny agentury, eh, které porušují princip subsidiarity ve svém působení. A měli bychom přesně nazvat, které agentury by měly tedy fuzovat. Myslím si, že tato otázka už dlouho visí ve vzduchu. My vlastně víme, o jaké agentury se jedná. Z tohoto důvodu bychom je měli také naprosto jednoznačně pojmenovat. Kromě toho bychom měli hned také stanovit, kolik kolik členů správních orgánů, eh, kolik členů by měly mít správní rady těchto agentur, abychom konečně zase mohli kontrolovat ty záležitosti, jak tam vlastně dochází k rozhodování. A v neposlední řadě je třeba také konstatovat, že bychom možná tyto agentury měli také, nepr, že bychom měli neprodleně zastavit zřizování nových agentur, pakliže tyto body nebo nebudou splněny. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Účetní dvůr chce třeba něco dodat, paní Sandol? Děkuji, pane předsedo. Já k tomu nemám nic, co bych chtěla dodat. Já eh, se budu řídit tím požadavkem, který se týká těch dvou stanovisek. Ještě jednou bych vám chtěla poděkovat za dobrou spolupráci. Grazie, di parlare l'onorevole Děkuji, pan Stavrakakis se hlásil slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říci, že vítám zprávu paní Matie a chtěl bych ji poděkovat za velice dobrou práci. Myslím si, že ta eh, její zpráva se zabývá celou řadou horizontálních otázek, které kterým se musíme věnovat hlavně z pohledu faktického výkonu jednotlivých těchto evropských agentur. Souhlasím s tím, že je potřeba, abychom věnovali větší pozornost eh, vlastnímu výkonu a výsledkům práce těchto agentur. Tyto eh, agentury stále se rozrůstají. A myslím si, že jejich eh, víceleté program by měl odpovídat víceleté evropské strategii. Myslím si, že to souvisí také s otázkami, které souvisejí s veřejnými eh, zakázkami. Eh, to se objevuje ostatně i eh, ve zprávě účetního dvora evropské. Problematická situace souvisí také s velkými objemy těch přenášených prostředků a s těmi v podstatě zrušenými položkami na Konec bych chtěl říct, že souhlasy eh, s tím, že komise by nám eh, měla poskytnout veškerou eh, pomoc v administrativním slova smyslu, tedy že by měla podporovat všechny to agentury. Paní Matthew a také mý nový zpravodajové se dívají na věc různě, jestliže vycházíme z těch faktů za prvé, Eh, že jsme měli absolutum za rok 2007 ze strany eh, účetního dvora. Eh, dále to tam platí na rok 2008 a podle Evropského účetního dvora došlo skutečně i k zlepšení v období 2007 až 2008 i když se objevily některé nové problémy. Eh, já si myslím, že bychom měli udělat eh, eh, absolutorium, ale měli bychom k tomu dát silně formulované usnesení. Vzhledem k tomu, ale že většina politických skupin si myslí, že bychom měli odložit udělení absolutoria, já se k tomu také připoju. Doufám, že nový ředitel se bude věnovat těmto otázkám s veškerou vážností. Grazie. Děkuji. Eh, paní poslankyně, chcete se chopit slova? Ne? Dobře. Takže další zasedání budeme mít 15. března, přerušíme na 10 minut a potom eh, začneme eh, s chůzí koordinátorů, budeme pokračovat v tom, co jsme diskutovali dnes ráno.